slování hlasování. Nejdříve ke zprávě pana Česlava Adama Sikerského míra úpravy přímých plateb v kalendářním roce 2015. Prvním řečníkem je pan Petr Jár, prosím na jednu minutu. A já prosím ostatní kolegy a kolegyně, aby opustili sál. A prosím, opuste sál. Tady ti, kteří nechtějí hovořit, nemají vysvětlení hlasování. Pane Jár, děkuji paní předsedkyně, pouze dvě poznámky, protože, jak se tak hezky říká, byla to pouze technická úprava. E, a jak se přistoupíme ke krizové rezervě e, pro zemědělce, kteří oni ní plně nevyčerpají, poskytne se jim, takže to je dobrá Dobrá zpráva, dodrželi jsme slova. Další věc, tady bych chtěla na to upozornit, pozor, promiňte, jak si upozornit kolegy, měli bychom zajistit to, aby zemědělci byli schopni sami e, za politické podpory samostatně eh, mít určité možnosti, eh, aby jak si jisté fenomény sami si Eh, řešili. Nejlepší pomocí je eh, tedy své pomoc a bylo by vhodné, abychom takovouto své pomoc zemědělců mohli politicky podpořit. Děkuji. Další řečník je pan Daniel Hanen, rovněž na jednu minutu. You, Děkuji, paní předsedkyně. Jako obvykle u rozpočtu Eh, se dostáváme do eh, velmi odborného žargonu a snadno ztrácíme ze zřetele sumy, o nichž se hovoří. Lidský mozek eh, není uspůsoben, aby se zabýval miliony, miliardy. Jsou to pro nás astronomická čísla. Evoluce nám v tom nic neusnadnila. Čisté příspěvky Spojeného království v loni do EU bylo 9, 8 eh, miliard eh, liber a to stačí eh, na to, aby se vybudovalo 36 nemocnic, anebo abychom poskytli celé zemi snížení daní na okresní úrovni na, o 60 procent. To je nutno si uvědomit. Vynaložili jsme více na příspěvcích, než jsme eh, ušetřili eh, na eh, úrovni našeho státu vládními reformami krácení daní. Děkuji, pane Henene. Dále má slovo pan Dorman, rovněž jednu minutu. Děkuji. V rámci dánské delegace EKR jsme se zdrželi hlasování, protože se domníváme, že se to um, míjí eh, cílem. Je důležité mít něco eh, proti krizi, nějaké opatření proti eh, krizi, ale zjišťujeme, že zemědělci tady platí za mezinárodní spory mezi EU, e Ruskem a zeměmi třetího světa. A výsledkem jsou ztráty pracovních míst, vývozních eh, možností dánských zemědělců. Minimalizace přímých pladeb pro dánské zemědělce eh, je velmi tvrdý prostředek, protože eh, oni jsou těmi, kdo reagoval na krizi a my bychom si rádi vyhradili možnost uvažovat o jiných alternativách, aniž by došlo k minimalizaci těchto pladeb. Proto se domníváme, že tato opatření by měla být ještě zvážena. Děkuji. A nyní má slovo paní Paní eh, Rodríguez, jedna minuta. Eh, gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro zprávu, proto aby krizový fond pro zemědělce eh, měl dostatek prostředků, protože si myslím, že je to důležité, ale budu přesně dbát na to, jakým způsobem se tento fond bude využívat. Myslím si, že pokud dochází ke krizím, pak eh, nesprávná rozhodnutí Evropské unie mohou být skutečně nebezpečná. Pak je třeba ten fond využít jiným způsobem. Není možné, aby ten fond sloužil pro takovéto krizové situace. Děkuji a další řečnice je paní Ivana Maletič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Každým rokem se snažíme zjistit, o kolik bychom měli snížit přímé platby a vyhradit je eh, na krizovou eh, rezervu. Podle tohoto doporučení roční platby budou snížení o 1,39 na farmáře, na zemědělce, pokud jde o eh, platby přesahující 2000 eur. A z toho vzejde velký obnos na krizovou eh, rezervu. Já osobně jsem proti eh, zneužití této krize eh, na výpomoc farmářů a motivace je přitom politická měli bychom tyto částky ušetřit z celkového rozpočtu a nejenom ze zemědělského. Tato krize pak bude mít silný dopad na zemědělce v Chorvatsku naši farmáři byli vyňati z této krizové rezervy, protože stále ještě nevyužíváme 100% této částky. Děkuji. Děkuji vám. Dalším, eh, nebo další řečnicí je paní Petir, rovněž eh, minuta. Děkuji. Já jsem podpořila tuto zprávu eh, o eh, míře úpravy na rok 2015, kterou vzniká krizový fond ve výši 441 eh, milionů rozpočtu na rok 2016. Finanční prostředky přijdou z Eh, přímých plateb přesahujících 2000 eur. Eh, malí zemědělci byli vyňati eh, z tohoto opatření a to vítám a kromě Bulharska, Rumunska a Chorvatska budou mít ostatní zemědělci slevu 1,39, ale dobrá věc je, že zemědělci budou moci využít těchto fondů za krizových situacích a, a Eh, eh, to je ale nelogické, protože eh, chorvačtí farmáři nevyužívají 100% pladeb. Chtěla bych proto vyzvat komisi, aby zahrnula a nabídla odškodné těm zemědělcům, kteří byli nejvíce postiženi ruským embargem. Děkuji. Děkuji vám a posledním řečníkem k tomuto bodu je pan eh, Lukmik Flemegen, jedna minuta. Děkuji. Já jsem podpořil tuto věc, protože se domnívám, že musíme pomoci farmářům eh, v krizi. Bohužel v této chvíli v Irsku společná zemědělská politika se stala institučním výtvorem, eh, který bohužel eh, uvrhl mnoho farmářů do krize a mm, bohužel to financování plynoucí do Irska a jiných zemí vytváří nerovné podmínky tím, že nejbohatší farmáři farmáři získávají nejvyšší platby a nejmenší zemědělci ty nejnižší platby. A tak vzniká situace, kde skutečně dochází k eh, vylučování drobných farmářů z eh, biznisu a pouze ti eh, bohatší mohou dostat úvěry, aby pak vykupovali farmy těch malých. Takže v podstatě společná zemědělská politika zdaleka neřeší krizi, naopak vytváří krizi v mé zemi. A poslední komentář komisař byl, eh, byť je členem EPP, je v Irsku bohatými farmáři eh, popisován jako komunista. Děkuji. Děkuji vám a nyní se dostáváme ke druhé části eh, a sice k vysvětlení hlasování ke zprávě paní Neuchl, strategie EU pro rovnost žena mužů pro období po roce 2015. První řečnice je paní Šojdrova jedna minuta

kvóty pro ženy, pro, jsem pro podporu flexibilní pracovní doby, jsem pro to, aby jsme bojovali proti násilím páchanému na ženách. Ale mnoho z těch důležitých věcí, které souvisí s rovnoprávností, eh, si upravují členské státy sami ve své vlastní odpovědnosti. Pokud se tady Evropa vněšuje například do ochrany mateřství, jde to příliš dále. Pokud tady žádáme právo na legální potraty, tak tím zasahujeme do pravomocí národních států. Proto ano, jsem pro rovnoprávnost, ale eh, ne, nemohl jsem podpořit tuto zprávu. next... Děkuji jako další paní Dobravka Šujca, rovněž na jednu minutu. Promocia jednakosti je uvěk byla u središtu. Děkuji. Děkuji. Podpora eh, eh, žen byla vždy eh, centrem politiky EPP e a jsem rád, že dnes to mohu také obhájit. Je mi líto, že z levé strany Eh, padají eh, zmínky, které po mém sodu nepatří do tohoto usnesení. Já eh, bych navrhl schválit alternativní usnesení na všech úrovních, lokální, regionální a národní a také v oblasti vzdělávání, zdraví, ochraně práce a tak dále. My jsme odhodláni v našem boji proti násilí páchanem na ženách. Věřím ale, že zde mají klíčovou roli členské státy, protože Evropská unie by neměla zasahovat do všech těchto oblastí. My se musíme vyrovnat s nerovnostmi, ale uvnitř členských eh, států, eh, které mm, mají eh, k dispozici zákon, například zákon o rodině a musíme mít na paměti také ústavy jednotlivých členských států. Myslím, že to spadá pod princip subsidiarity. Děkuji. Děkuji. Dalším je pan Petr Jár, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že v této sněmovně máme velkou většinu pro to, abychom měli více rovnoprávnosti mezi muži a ženami. A také všichni víme, že v Evropské unii před námi máme ještě velký kus práce této věci. Ale dále musím konstatovat, že tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze společně. Tím mám na mysli společně Evropská unie s členskými státy a proto je mimořádně důležité, abychom také si rozdělili kompetence a řekli, že Evropská unie má rozhodovat to a to, má rozhodovat o tom, kde je odpovědná a nemá se vněšovat do záležitostí, které spadají do odpovědnosti členských států. A to byl přesně ten velký nedostatek zprávy paní kolegyně Neuchl, kterou jsem z tohoto důvodu nemohl podpořit a musím říci, že jsme dnes promarnili velkou šanci na to, že velkou šanci, že si myslím, že tento parlament mohl dnes přijmout zprávu velkou většinou, ale přesně k tomu nedošlo a já toho velmi lituji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Daniel Hanan na, jednu minutu. Thank you, madam. Děkuji, paní místopředsedkyně. Kdokoliv, kdo se drží myšlenky, že Evropská unie je spojením států by se měl pojat na témata v této zprávě. Pravidla na pracoviště, násilí na práva na potrat a to prostě proč to nedá do obsahu mezizátní spolupráce? Já jsem hlasoval proti, protože si myslím, že nic to není v kompetenci Bruselu, ale já se, jsem proti zastrašování, které zaznívá v té rozpravě. Pokud nebudete proto, tak eh, nejste pro práva žen. Já myslím, že se všichni eh, zajímají o tyto otázky, ale jde o to, kde se rozhoduje. A citlivé věci, jako jsou tyto, by měly být eh, určeny našimi národními demokratickými postupy a mechanismy. A právě proto, proto je to důležité pro nás. A neměli by o tom rozhodovat neodpovědní úředníci, ale volení zástupci. Další řečnicí rovněž na jednu minutu je paní Filis Huismanová. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořila zprávu o, o rovnosti eh, mužů a žen pro období pro 2015, protože si myslím, že zahrnování žen do rozhodovacích procesů na všech úrovních je klíčové pro rovnost pohlaví a tuto politiku. Polovina obyvatelstva Evropy jsou ženy a naše politiky to, neučí, to neodráží. 63% europoslanců a jsou muži a procento ještě vyšší u národních parlamentů. Oni vytvářejí seznamy kandidátů ve volbách a vyzýváme Evropský parlament, aby se obrátil na národní parlamenty a pomohl ženám získat nezbytnou politickou kvalifikaci, aby se staly součástí kandidátek ve volbách. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je Pablo Iglesias na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme hlasovali pro zprávu o rovnosti pohlaví, neboť jsme noho, toho názoru, že jde správným směrem, ale rád bych využil příležitosti a připomenul jednu věc, a totiž, že v mé zemi ve Španělsku jsme ještě nahony, nahony vzdáleni tomuto cíli rovnosti žen a mužů. A politika úspor, kterou nutně chtěla trojka, také některé naše strany v naší zemi, vedla k tomu, že se rozdíly mezi muži a ženami ještě prohloubily. A to tady chci jasně říci. Chudoba je, má e, ve Španělsku ženskou podobu. Ti, kteří nejmají dostatečné platy, to jsou zejména ženy. A kdo spečuje o mladé lidi, o starší občany, zejména ženy u nás ve Španělsku? Tedy máme problém pouze v podobě mačismu, ale také v podobě podkopávání sociálních práv a práv pracovníků. Děkuji. Dalším řečníkem je Marek Jurek, rovněž na jednu minutu. Děkuji. Evropský parlament přednedávnem schválil dokument, jen, že se staví eh, proti jednomu z nejdůležitějších lidských práv, práv na život. Toto rozhodnutí není pouze eh, eh, nedobrá morální volba, ale podemílá to věrohodnost všech závazků, které jsme na sebe vzali ohledně lidských práv. posouváte Evropu směrem k smrti, pokud neprobudíte eh, své svědomí. Pokud se lidé v Evropě neprobudí, tak eh, nezachráníme, nespasíme budoucnost našeho kontinentu nebo celé civilizace. To je volba mezi životem a tím, eh, um, pro co jsme dnes hlasovali, totiž smrtí. Děkuji. Děkuji. Dalším je paní Mariana Petir, rovněž na jednu minutu. Děkuji. Jsem zneklidněna tím, že tento parlament vynakládá peníze daňových poplatníků na eh, produkci dokumentů, které jdou proti zájmům lidí, kteří nás zvolili. Jsem zneklidněna, když vidím, že poslanci aplaudují pozměvacím návrhům, které popírají právo na život jakémukoliv lidskému eh, tvoru. Jsem zneklidněna, když vidím, že dialog a eh, dohoda o základních lidských hodnotách zde není možná. Zpráva Neuchl vytváří hlubokou propast mezi eh, pohlavími a eh, proto jsem hlasovala proti. Hlasovala jsem také proti zprávě, protože mnoho z odstavců a paragrafů jsou v rozporu s principem eh, evropské subsidiarity. 41% paragrafu se vůbec nevztahují k samotném textu. 47% jsou otevřenou diskriminací eh, mužů a 17 obsahuje závažná omezení svobody slova a médií a sedm eh, paragrafů obsahuje prvky, které jsou vědecky nepodložené. To je ostuda pro Evropský parlament. Děkuji. Děkuji a další řečnice je paní Marian Harkin, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se zdržela v zárečnou hlasování. Tato zpráva obsahuje řadu kvalitních návrhů řešit potřeby žen s postižením, přístup na trh práce, nulová tolerance vůči násilí na základě pohlaví a rok 2016, který by se stal rokem boje s násilím na ženách a dívkách. A myslím, že třeba čelit feminizaci chudoby, která je vedena nestandardními formami práce, jako jsou nulové kontrakty s nulovým obsahem a podobně. Avšak nemohla jsem eh, eh, vlastně eh, podpořit zejména obvodní ustanovení C, které uvádí, že reprodukční práva nemohou být nikdy omezena. O tom nerozhoduje Evropská unie. A zúžený, zúžený pohled v úvodním ustanovení U a výzva k dezagregaci genderových údajů také neprokázaly svou přidanou hodnotu. Děkuji. Dalším je pan Jean Kelly, rovněž jedna minuta. Děkuji. Obdobně jako mnozí eh, kolegové, kteří právě promluvili, jsem eh, zcela eh, pro eh, rovné příležitosti a práva pro ženy, ale nebyl jsem z to přijmout řadu doporučení obsažených ve zprávě, které, myslím, sahají příliš daleko. Hlasoval jsem pro alternativní návrh EPP obsahuje řadu dobrých prvků, i celá zpráva. A pokud jde o násilí proti ženám a odměňování, musíme dělat mnohem více na, pro potírání násilí páchaném na ženách. Musíme také vzdělávat mladé lidi, že nikdy není správné uplatňovat násilí eh, vůči ženám a dívkám. Pokud se nám to podaří, tak to bude velký krok vpřed. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Jill Seymour, rovněž na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem hlasovala právě protože chce zavést povinný systém kvót pro ženy na pracovištích. Já jsem byla zvolena jako poslankyně bez kvóty a považuji eh, to za urážlivé vůči všem eh, pilně pracujícím ženám ve Spojeném království. Měli bychom eh, žít v matriarchátu, kde ženy umějí dosahovat svých cílů, aniž by k tomu potřebovali kvóty. Neměli bychom nakládat se ženami jako s dalším číslem ve statistice a určitě bychom neměli nutit parlamenty a podniky, aby zaváděli povinné kvóty. Děkuji, pane, paní předsedkyně. <laughs> Děkuji. Dalším je pan Bill Etheridge. Jedna minuta. Děkuji pokud jde o zprávu, má implikace na eh, vzdělávání o eh, sexuálním životě, zavádí i kvóty eh, v představenstvech a tak dále. Není to odpovědnost státu ani superstátu. Tento návrh přináší další ostudu na Evropskou unii. Já jsem hrdý, že jsem hlasoval proti. Když dojde na referendum ve Spojeném království, tak budu žádat Brity, aby nebyli obelstění, eh, aby si nemysleli, že se jedná o obchod. Jedná se o sociální inženýrství a eh, pošlapávání hodnot v obrovské míře. To znamená, když eh, přijde referendum, tak budeme hlasovat pro odchod a pro svobodu. Děkuji. Dalším řečníkem je pan David Coburn, jedna minuta. Paní předsedkyně, když Británie přistoupila k Evropské unii, tak náš společný eh, trh údajně měl, být, eh, měl podlehat obchodní dohodě. Tenkrát jsme byli eh, podvedení a když budeme hlasovat v referendu, tak za nedlouho budeme mít možnost tuto chybu napravit. Nedemokratická Evropská unie by neměla být proti ti umělému přerušení těhotenství, sexuální výchově na e, e, školách e, neměla by také umožňovat nejrůznější ústupky pro lidé, pro osoby jiné sexuální orientaci a tak dále. Tvrdím, že homosexuálové mají bojovat za svá práva, ale o to mý eh, voliči nemají zájem. Eh, tyto otázky mají být řešeny eh, v naší sněmovně a ve skotském parlamentu, který byl po dlouhé době opět konstituován a takováto strategie prostě nemůže projít. Ukazuje to pouze, že tento parlament nemá nic společného s muži a ženami, eh, které eh, žijí v Evropě. Děkuji. Další eh, řečnice je paní Maria Spirak, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Nepodpořila jsem tuto zprávu a to proto, že jsem toho názoru, že zasahuje do národních kompetencí. Ale přesto si myslím, že tato zpráva může mít dobrým prvním krokem pro to, aby se něco učinilo proti nerovnoprávnosti mezi muži a ženami v reálné ekonomice. Všichni jsme si to mohli přečíst, a totiž tu informaci, že pouze 5 procent jednatelů v Evropě jsou ženy a že stejně to vypadá na celém světě s těmi uh, osobami v vedoucích pozicích. A přesto máme ženy, které zakládají podniky, ale není tedy, nech, nedovedu si představit, že by ženy nebyly dobré, že by nepracovaly, že by neměly nové nápady. Ne, toto vše mají. A není možné ovšem to, jak si vyřešit pomocí kvót. Potřebujeme spíše nové podněty, impulzy pro ženy, které povedou k tomu, že ženy jak si vnesou do naší ekonomiky ženskou senzibilitu. Děkuji a nyní pan Kenegen na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Zažíváme situaci v Irsku, kdy tisíce žen jsou nuceny nastoupit na loď nebo do letadla a podrobit se potratu v Anglii. A, a podpořili jsme sňatky homosexuálů a a když jsme hlasovali pro eh, sňatky homosexuálů, tak i ten den bylo několik žen na lodích, které jeli do Británie za tímto účelem. Jedna věc té zprávě je trošku zvláštní. Je ta část, která uvádí, že pokud se budete starat o své děti doma, nejste považováni za to, že pracujete. A když budete pečovat o cizí děti ve školce nebo v jeslích, tak eh, jste v práci. Proč nezahrnout i domácí práci do kategorie práce? Mé matky se to také týkalo. Děkuji. Jukipague táhnu za jeden pro vás. A pan Wolf se nedostal se paní určitě Eh, řada lidí mě nechce vidět na seznamu, ale jste velmi laskava. To nejde o to, říká předsedkyně. Já bych chtěl trošku eh, odlehčit tuto diskusi. Paní místopředsedkyně, toto je zpráva z vlastní iniciativy paní poslankyně Neuchl. A tato zpráva z vlastní iniciativy je přitostí, aby poslanec či poslankyně eh, z, z, z vlastního úsudku vlastně vypadala dobře podle, pro ostatní v této komoře. Netýká se to pohlaví a rovnosti. Je to jenom předitost, aby se lidé v Evropské komisi eh, vlastně mohli pustit do ovládání eh, národních států v Evropě. Jsem proti tomuto návrhu, jsem pro rovnost pohlaví, jsem pro práva žen, ale myslím, že by to mělo být kontrolováno britským parlamentem a příčinou budeme mít referendum, kde britský lid bude mít možnost se vyjádřit, zda chce zůstat v Evropské unii, zda Evropská unie má kontrolovat jejich životy, nebo zda britský parlament má kontrolovat jejich životy. A já si myslím, že by to měl být britský parlament. Děkuji. Děkuji. A jedno prohlášení nakonec. Pokud vyhrajete referendum, tak už nebudete moci hovořit zde, což čo, možná budete litovat. To bylo také na tu homornější notu. A další zpráva. Je zpráva paní Alicia Maria Moska, která se týká práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. A jako první má slovo pan Hanem na jednu minutu, pokud to tady ještě máme. Ne, v tomto případě bude mít slovo paní Ivana Maletič. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu o právech duševního vlastnictví ve třetích zemích. Je nezbytné přijmout opatření eh, ke snížení eh, škod eh, plynoucích z porušení práv duševního vlastnictví. Evropská unie přichází o miliardy eur ročně, nicméně porušování práv duševního vlastnictví není pouze ekonomická ztráta, ale hm, je to také riziko pro zdraví občanů léky jsou čtvrtým nejpadělat, nejvhodnějším um, um, typem produktu a proto musíme tuto strategii prosazovat, abychom zlepšili systém ochrany práv duševního vlastnictví, abychom uh, umožnili třetím zemím zavést efektivnější systém vynucování, dodržování práv duševního vlastnictví. Proto jsem hlasovala pro tuto zprávu. Děkuji a dalším řečníkem by měl být pan Bill Etheridge, ale eh, rovněž ho nevidím a proto Dobrá, zdá se, že došlo k chybám na seznamech, takže dávám slovo nikoli panu Esridgeovi, ale panu Wolfovi. Děkuji opět, paní předsedkyně. V této uh, místnosti zítra uh, bude rozhodnuto o programu transatlantického obchodu a investic. Zdali bude pokračovat tento program mezi EU a USA. Má to dopad na všechny občany v Evropě. Má to obrovské negativní eh, dopady. Ehm, my eh, voliči eh, v severozápadní části mají velké starosti. Tento návrh je stejného typu. Snaží se poskytnout komisi práva, aby rozhodovala o právech duševního vlastnictví jménem podniků v EU ve vztahu k neevropským evropským eh, podnikům. Kdo, myslíte si, bude profitovat z takovéto dohody? Mm, eh, inteligentní nové podniky v Manchesteru se skvělými nápady, anebo velké, obrovské nadnárodní podniky, které eh, pracují v tajných evropských výborech kdo bude profitovat? Myslím, že vy znáte odpověď a to je ještě jednou další důvod, proč bychom neměli se trvat v Evropské unii. Děkuji. Děkuji a pouze chci vyjasnit. Zdá se, že došlo k pochybení eh, ve vaší skupině, která nominovala pana Eseridge a nikoli vás eh, k prohlášení. Eh, další zpráva o které eh, budeme nyní hovořit, respektive eh, k níž eh, vyslechneme vysvětlení hlasování, je, práva, je zpráva o právu duševního vlastnictví od pana Svobody. Pana... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti akčnímu plánu Evropské unie reformujícímu právo duševního vlastnictví. Tato zpráva předznamenává reformy, tedy směrnice Infosoc z roku 2001 a zprávy právní služby prokázali, že tato ustanovení jsou nevhodná. Konstatujeme, že realita digitálního světa se špatně přizpůsobuje evropskému legislativnímu procesu. Tato reforma zapadá do procesu harmonizace, se kterým bojujeme. Prostředky, které nabízíte pro vaše eh, liberální cíle, jsou rychle překonané, když vstoupí v platnost. Děkuji. Další řečník na seznamu je pan Momčil Nekov, ale nezdá se, že by tu byl. A dále pan Henen tu není a paní Maletič na jednu minutu. Děkuji. Směrnice z roku 2004 o vynucování práv duševního vlastnictví byla důležitým krokem při harmonizaci národní legislativy abychom zajistili jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví a abychom pomohli v boji proti padělání a ochraně patentů a autorských práv. Vzhledem k vysokému počtu porušení práv duševního vlastnictví na úrovni EU a škodám, které vyvolávají a s přehlednutím k významu inovací a nových technologií pro rozvoj konkurenceschopnosti EU, podpořila jsem tuto zprávu a také jsem podpořila snahy Evropské komise o další vynocování práv duševního vlastnictví skrze akční plán, aby bylo snazší pro novátorské firmy, aby uplatňovaly tato pravda na mezinárodní úrovni. Děkuji. Děkuji a poslední řečník je pan Kelly na jednu minutu. Jsem o tomto návrhu a bylo to jednoduché, nebo to sporné. Je to velmi důležitá zpráva, zejména název akční plán, protože pokud nemáte plán, tak se nikam nedostanete a potřebujete také akce, abyste ten plán realizovali. Jako zpravodaj v posledních letech pro ochranu pro směrnici o ochraně dát pro výbor ITRA jsem stále narážel na malé eh, podniky, vydavatelské firmy, které mají velké obavy o svá práva duševního vlastnictví, zejména v dnešním digitálním světě. A proto eh, tyto věci musíme řešit a vítám důraz na veřejnou podporu, které je třeba a vytváření veřejného povědomí o dopadech na ekonomiku, jak o tom kolegyně Maletič hovořila. Jakou to má cenu pro Evropu za rok? A Myslím, že to je také věc, před kterou bychom se měli chránit. A je třeba vytvořit expertní odbornou skupinu, která bude zkoumat porušování těchto pravdušení vlastnictví. Děkuji, to byl nyní poslední řečník v rámci vysvětlování hlasování. Schůze je nyní přerušena a to do 15. hodiny.